Dear colleagues, Zí kolegové, je na čase, abychom začali hlasovat. A nyní eh, můžeme jít k bodu 9 našeho programu, což jest elektronické hlasování o rozhodnutí Japonska obnovit lov velryb v sezóně 2015-2016. Jste-li <coughs> připraveni, máte-li připraveny vaše volební kartičky, zahajuji hlasování. Vy je nemáte, vy nemáte, aha. Okay. Everybody has voted? No? Hlasovali všichni? Ne? Já počkám. Takže všichni v pořádku? Alde nehlasuje. Pro. Takže můžeme ukončit hlasování. To je jednomyslné skoro. Takže schváleno. Okay, we can go to the second. Dobře, teď můžeme přejít druhému hlasování. Zahoj hlasování. Yes. Question to the council. na Everybody voted. Všichni hlasovali. Schváleno. The next item in our... Dalším bodem na našem programu, čili uzavíráme hlasování a dalším bodem na našem programu je zpráva Komise Evropskému parlamentu a radě týkající se zprávy o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady číslo 1082 2013 EU ze dne 22. října a vyslechneme si komisi a dáváme slovo panu Johnu Vajanovi, výkonnému řediteli veřejného zdraví a e, krizového managementu z DG Sante. Máte slovo a já chci požádat všechny členy, kteří opouštějí místnost, aby to udělali velice rychle, aby nám dali možnost poslechnout si pana Rajana, aby on nám mohl vysvětlit postoj komise a jsme připraveni si vás vyslechnout. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám rád představil naši zprávu. To je zpráva, která je podle článku 19 rozhodnutí a zpráva by se měla předložit, měla se předložit v listopadu v minulém roce. A ka, v podstatě každý tři ro, třetí rok, takže tato zpráva je první z té série zpráv, které budou revidovat implementaci rozhodnutí. Jenom pokud jde o základní kontext, toto rozhodnutí 1082 eh, 2013 nahrazuje eh, předchozí legislativu EU, která platila několik let a která byla zavedena pouze pro přenosné choroby a po SARSu, po výskytu SARSu. A změna mm, tedy e, je v tom, že se rozšiřuje to pole působnosti toho systému od přenosných na všechny hrozby pro zdraví, třeba e, e, ekologické hrozby i bioterorismus. Takže rozsah tohoto rozhodnutí je větší. První hlavní výdobytek je to, že jsme byli schopni formalizovat, vytvořit eh, ten mm, zdravotní bezpečnostní výbor, který byl vytvořen již v roce 2001, ale fungoval neformálně. A mm, ten návrh z roku 2000, to rozhodnutí z roku 2013 jej formalizuje a vytvořil se tedy stabilní výbor, který umožňuje členským státům se koordinovat s komisí a reagovat eh, na přeshraniční hrozby různých chorob. Další zajímavý nový prvek v této legislativě, eh, který je stanoven eh, ve zprávě, je, se týká připravenosti na přeshraniční hrozby. A zde opět došlo k rozšíření eh, původní praxe a to je, že nyní legislativa mm, i e, e, pokrývá, obsahuje připravenost, to znamená, členské státy musí být připraveny, zvýšit svoji připravenost a musí i pravidelně podávat zprávy komisi o tom, jak například e, pojali implementaci mezinárodních norem ve zdravotnictví, jak spolupracuje zdravotnictví s dalšími rezorty, sektory a podobně. Takže toto je druhá novinka Mm, tohoto rozhodnutí a tedy vytvořil se ten výbor, stabilní výbor a potom se posílila připravenost. Dále jsme provedli první analýzu v členských státech v souvislosti s tím, jak zvýšili svoji připravenost na přeshraniční hrozby. E, to je předmět zprávy, o, kterém teď jednáme, o které teď jednáme s tím výborem. My jsme tam identifikovali několik slabin, a teď jednáme s členskými státy o tom, jak je vyřešit, napravit. Například <clears throat> prostřednictvím eh, různých cvičení, která se budou provádět, eh, budou mm, připravovat své plány, programy, a takže zde se plánují různé iniciativy na základě vyhodnocení těch různých eh, epidemí, různých nákaz. Teď pokud jde o e, ta, e, o společná výběrová řízení, pokud jde o ta opatření. Tady teď e, se umožňuje členským státům, aby společně tedy kupovali ty prostředky proti těmto nákazám, proti přenosným chorobám. A 14 členských států již tedy k, dva, k, k dva, 20. červnu 2014 to učinilo, potom dalších devět států také se připojilo k této společné iniciativy. To znamená, dohoda o e, společných nákupech pokračuje během neformální rady, která se bude konat 18. dubna tohoto roku, tak Německo také i se připojí k této dohodě a doufejme, že tak učiní. To bude znamenat, že v podstatě budeme mít velký počet členských států, které podepsali eh, tuto možnost eh, nakupovat společně eh, ty různé přípravky. Nemáme žádnou reakci z Bulharska a Polsko reagovalo negativně. To jsou jediné dvě země, které se nezapojily do mm, této akce společných nákupů. Pokud jde o epidemiologické, epidemiologický dohled, tak sběr dat o výskytech Eh, epidemii, to jsme posílili všechno a teď už se spolupracujeme s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu chorob. Aby se měli představu, nyní máme 47 eh, chorob, které spadají do systému. Když dojde k tedy výskytu v Evropské unii, tak potom členský stát je povinen notifikovat eh, toto, dát do systému, buď je tedy ta varování, ty alerty, které se týkají okamžitého výskytu i roč, roční statistiky o všech těchto 47 diagnozách. A zde máme tedy ten eh, systém o včasném varovnání a to je tedy mm, eh, systém, který umožňuje členským státům utajeně si vyměňovat eh, informace o výskytu. A na straně 8 vidíte, že máme asi 168 zpráv, které znamenaly 354 eh, komentářů. Vidíte, ten systém funguje, je dynamický, vyměňují se po něm informace o výskytu chorob. Například k dnešnímu datu máme eh, eh, notifikaci o třeba Zika, o viru Zika, tam hm, již se vyměnilo hodně zpráv a na straně 8 také uvidíte přesně, které státy komunikovaly a které choroby vložili. Ten, to Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob, to je sou, tedy součástí vlastně celého systému kontroly rizik, protože připravuje hodnocení rizik, zprávy o hodnocení rizik, což je základ potom pro koordinační opatření členských států. Také v té zprávě uvidíte, že máme 28 hodnocení rizik za období eh, dané období, které připravilo toto centrum a asi celkem 50 eh, audio schůzí, kdy se diskutovalo o eh, těchto rizicích. Komise podle dané legislativy eh, má právo vyhlásit stav ohrožení. Zatím k tomu nedošlo, protože mm, to udělala za nás Světová organizace vždy. Mm, třeba, mm, ať, je, ať jsou to výskyty tedy eboli nebo Zika, has actually declared a public health emergency. Jo, tak tady známe, eh, eh, zatím tedy my jsme nemuseli vyhlašovat tento stav, protože to za nás bylo uděláno. Dámy a pánové, zpráva nám dává krásný přehled, jak e, toto rozhodnutí se aplikovalo od přijetí a vidíte, že to je prostě takový pohyblivý cíl, protože každý den ta situace se mění, každý den se, je to, to no, riziko se hodnotí jinak a takže to, co tady máte, to je pouze taková fotografie stavu, ale e, od té doby v podstatě, kdy byla zpráva zveřejněna, se situace již dále vyvinula. Děkuji. Dech. Thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát. A hned dám slovo našemu zpravodaji. To byl pan Petňo. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve, jak jste připomněl, já jsem byl skutečně zpravodajem týka, k rozhodnutí týkající se vážných přezraničních zdravotních hrozeb v minulém legislativním období. A nejprve bych chtěl velice poděkovat panu generálnímu řediteli z DG Sante, panu Johnovi Ryanovi, za jeho prezentaci, která byla velice instruktivní on nejenom, že nám představil novinky, my jsme velice dobře pracovali na přípravě tohoto textu a chci také poděkovat Johnu Ryanovi za to, že pokračoval v organizaci zasedání takových schůzek o bezpečnosti, kde se vlastně představovala první bilance. My to taky děláme za Evropský parlament a to nám umožňuje vidět, že to, co jsme schválili tady, e, skutečně také mm, komise velice konkrétně sledovala. E, toto je 6. listopadu 2013 tento předpis, který posiluje zdraví Evropanů a Evropané každopádně ho brání proti těmto vážným přeshraničním zdravotním hrozbám, jak už jste řekl v tomto rozhodnutí to se vlastně stvrdilo e, v případu Ebola, e, která e, postihla zejména západní Afriku. Připomeňme si, že mezi březnem 2014 až 2016 bylo 26 28 tisíc osob postiženo tím věrem, mnoho z nich zemřelo. Já se teď nebudu vracet k tomu, že reakce se nám zdála být, reakce ze strany mezinárodního společenství tedy příliš pomalá. Nehovoříme o Evropské unii, hovořím o reakci mezinárodního společenství. My jsme si to uvědomili už, když jsme vedli diskuse na našem výboru v souvislosti s ebolou, že ustanovení v Evropské unii, které souvisejí s tímto rozhodnutím, nám umožnili velice rychle zabezpečit tuto ochranu evropského území. Rovněž bychom se měli poučit z veškerých sanitárních krizí, to je v současné době případ viru e, Tváří tvář viru členské státy se neomezují pouze na výměnu informací, jako se to dělo v případu eboli, ale domnívám se, že by měli e, efektivně koordinovat svou reakci a opět naše rozhodnutí e, představuje přidanou hodnotu. A jenom abych teď ukončil. Na závěr mého příspěvku bych rád formuloval otázku. Vy jste řekl, že informace, které dodávají členské státy na internetu EU Survey, eh, ukázaly velké rozdíly mezi národními státy, co se týče kvalifikace reakce Mohl byste nám laskavě říci, jaká opatření eh, byla realizována jak eh, v jednotlivých členských státech pro identifikaci viru Zika a rád bych vám poblahopřál za vaši nesmírně aktivní práci, kterou eh, vedete od roku 2013, ať už se to týče vakcín, léčiv a také spojených akcí týmu ochrany zdraví. To je, když se podíváme na to, co se stalo v prosinci 2009 s chřipkovou epidemií, kde jsme viděli, jednoznačně členské státy, které nebyly schopny se skoordinovat, nakupovali vakcínu a nakonec prostě je nepoužili, zbyly nevyužité a znamenaly velice vysokou částku nevyužitých výdajů tedy nakonec. Hmm, je důležité skoordinovat například centrální nákup a to je koordinováno díky našemu úsilí. Děkuji mnohokrát, paní Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> A já chci poděkovat také za informace, kterých se nám dostalo a mm, které mm, jsou obzvláště důležité. Teď to vidíme i v kontextu různých epidemí, Zika, Ebola předtím a nikdy <clears throat> se neschováme před dalšími. Je důležité, abychom zanalizovali to vákuum, ty nedostatky, nebo spíš bych řekla slabiny, to je hezčí výraz, jak jsme slyšeli, a no, opravili to tak, jak nutné. Zde připomínám, že je důležité nezapomínat na otázku eh, mikrobi- a mikrobiální rezistence. To se netýká mm, pouze přeshraničních hrozeb, to se týká všech. A já myslím, že je třeba do těch našich úvah také dát tuto otázku eh, rezistence. Ráda mm, jsem slyšela, že nakonec eh, nutnost eh, eh, spojit síly a nakupovat prostředky společně, že to funguje. Já jsem měla pocit podle těch různých informací, že to fungo, že mm, tato platforma eh, pro nákup třeba očkovacích látek, že to členské státy moc nevyužívaly a že především to sloužilo pro ty individuální ochranné pomůcky, pro jejich nákup nezbytné, tedy mm, jako ochrana proti infekčním chorobám. Teď konečně jsem slyšela, že jsme na dobré cestě a máme 14 členských států, které se již do toho zapojily, to je ale pouze polovina členských států v Evropské unii. Pokud chceme pokračovat rychleji, tak bych ráda věděla, jaké prostředky máme pro to, abychom přesvědčili členské státy, které zatím se nezapojily. Děkuji. Děkuji. Nevidím žádné další kolegy, kteří by měli zájem. A pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Já Jenom říkám, že je třeba se koordinovat eh, na úrovni EU, ale to se netýká pouze těch evidentních eh, hrozeb, jako nové epidemie, jako ebola nebo zika, ale jsou tam další problémy, jak jsme právě slyšeli, jako tam mikrobiální rezistence a to se týká většiny populace a zde nejenom je třeba monitoring systém, adekvátní systém dohledu, ale také koordinace a plánování reakce, eh, tedy našich opatření, které třeba přijmout zde jsem hovořil tedy o té mik- mikrobiální rezistenci, ale především mám na mysli eh, ty eh, eh, třeba ty látky, které se používají v chovu zvířat, tedy ty zvířata mohou být nosiči salmonely nebo jiných bakterií, které jsou rezistentní na antibiotika a to se může přenášet potom přes potraviny na člověka Z tohoto důvodu i pro ty, tedy ta zvířata, která se dováží do Evropské unie tak mm, tady bychom měli eh, mít možnost reagovat a eh, mít eh, tedy efektivní kontroly na hranicích. Další naléhavá otázka je to je pokrytí evropské populace prostřednictvím vakcín a to se týká imigrantů, protože imigranti často přijedou do zemí, kde se neplánuje očkování proti chorobám, které třeba již nejsou moc rozšířené, jako hepatitida A, B, e, tuberkulóza, e, záškrt e, nebo další. A zde organizace, mezinárodní organizace doporučí, abychom, doporučují, abychom ale abychom očkovali imigranty, imigranty okamžitě ale když ti emigranti nám uniknou od, z těchto programů třeba, mm, tak je to špatné. Mm, ani to nelze pojmout vzhledem k těm velkým mm, toka, tokům imigrantů. Já e, kladu otázku, jak chceme toto vyřešit, protože kdy naše naše mm, opatření e, jsou v konkurenci e, mezi členskými státy a navíc ještě je to rozšířené nejen mezi členskými státy, ale i v rámci států mezi různé regiony. Paní Dodnano, děkuji, pane předsedo. Tato zpráva mm, velice správně nám připomíná, že opatření veřejného zdraví v reakci na přeshraniční hrozby, závažné hrozby, že to spadá do kompetence členských států i mm, rostoucí participace Eh, budoucích kandidátů, to mě udivuje, pokud jde o sdílení norem, pokud jde o eh, účast na výměně informací přes tu platformu dohledu nad eh, přenosnými chorobami. Já zdůrazňuji, ochrana osobních údajů o zdraví, to je nutné právě v tomto systému včasného varování. Komise ve své zprávě má za to, že Eh, ten, ta služba autentifikace zajišťuje ochranu údajů. Já se ptám, je to skutečně objektivní eh, a zde mm, eh, je velice chvalihodné, že, přispo, že přispíváme k mezinárodnímu prosazování předpisů, ale minulý rok náš přístup k ebole byl velice kritizován z mezinárodní organizace, protože jsme byli byrokratičtí a byli jsme neschopni rychle reagovat na tuto hrozbu. Očekáváme, že zde eh, Evropská unie eh, eh, sice má dobré úmysly, ale často ty úmysly nás nevedou k dobrému výsledku. Dobře, pokud nejsou otázky, tak dám prostor komisi, aby mohla zareagovat. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za všechny vaše otázky. Dovolte, abych se vrátil k několika bodům, za prvé, co se týče nedostatků v přípravě, co chce komise dělat v případě nedostatků, to jsem nalezl na prac- straně 5 v určitém detailu. My navrhujeme eh, řešit to eh, v rámci společných akcí zdravotního programu. Co se týče kontroly epidemických onemocnění. To znamená propojit příslušné agentury ve členských státech a propojit informace s lidmi, kteří jsou přepravováni či kteří plují na lodích a jakým způsobem a, a jak zastoupeny jsou nemoci, ale my jsme identifikovali nedostatky v kontrolním systému a tady to musíme zlepšit. Také navrhujeme hodnocení eh, jednotlivých států, abychom viděli, jakým způsobem implementovali legislativy. Pro, pro někoho, kdo přichází zvenku, je obtížné to hodnotit. To je tedy druhá iniciativa, kterou plánujeme, abychom menili lidi, kteří eh, důvěrně znají to prostředí a mohou nám jaksi podat pohled zevnitř a informovat nás o stávajících kapacitách v jednotlivých členských státech. Na straně 5 nejrůznějších iniciativ, které zahajujeme, to najdeme. Co se týče mikrobiální rezistence, která byla dvakrát zmíněna, dovolte, abych řekl, že to je globální záležitost, která neovlivňuje jenom veřejné zbraní, ale také zdraví zvířat. A ve farmaceutickém průmyslu probíhá výzkum my plánujeme s akčním plánem, kde v současné době hm, hodnotíme, jakým způsobem bychom mohli navrhnout dodačná či přísnější opatření, abychom zlepšili hm, tu situaci v antivironální rezistenci v příštích letech. E, to je rozhodně jedna z priorit pro bezpečnost lidského zdraví hm, Eh, tady to jsou dopady použití antibiotik eh, pro zvířata, která potom ovlivňují zdraví lidí. Proto tady společným přístup je nesmírně důležité a my chceme uh, rozvinout celou řadu opatření. Takhle, také velice úzce spolupracujeme se Světovou zdravotnickou organizací, protože nezávisle na tom, jak přísně my nebo jak dobře zlepšíme situaci v makrobakteriální rezistenci, nebude to stačit jenom na evropské úrovni a proto velice úzce spolupracujeme i v, s USA, Kanadou a Norskem abychom do, dali dohromady skupinu stejně orientovaných zemí a snažili se zlepšit situaci. A teď migrace a zdraví. Hepatitis, tuberkuloza a záškrt byly uvedeny jako příklady, které eh, mohou postihnout migranty. Komise se domnívá, aspoň na základě informací, které máme, že propuknutí přenosných eh, nemocí eh, v uprchlíci, mezi uprchlíky, kteří dorazili do Evropy, nevedla k nějaké krizové situaci eh, v Evropě. Samozřejmě jsem slyšel jednotlivé případy, ale teď nějaký případ nákazy, který by souvisel s tím případem, že lidé překročí středozemní moře No, by tady způsobil nějaké velké problémy. Tady jsou spíše stresově způsobená onemocnění lidí, kteří prchají před válkou a přepravují se přes středozemní moře ve velice obtížných situacích, takže my jsme rozhodně tady na základě našeho sledováním nevystopovali eh, přenositelné choroby, které by způsobily problémy ze strany migrantů, kteří se dostali do Evropy. Potom zahajujeme také systém dobrovolné registrace, když jsou vyšetřováni migranti, když do, potom dojdou do země finální destinace, už budou mít svůj osobní záznam na tom v současné době spolupracujeme se Řeckém a myslím si, že to by bylo dobré vypracovat pro všechny uprchlíky, abychom měli, mohli zabezpečit, že tady bude výborný transfer informací od toho prvního místa, kam dorazí až do země finální destinace. Co se týče systému včasného varování, toto dělá nezávislé organizace, která je um, eh, pod kontrolou osobních údajů a my tento systém chceme ještě více zabezpečit. To souvisí se zabezpečením IT systému, ale také zabezpečením přístupu k těmto systémům. Prady probíhá eh, velice bedlivý screening eh, možnosti přístupu co se týče na to, jak Světová zdravotní organizace reagovala na ebolu, tady byla mm, vytvořena zpráva pro Světové zdravotnické schromáždění jako reakce Světové zdravotnické organizace na ebolu a paralelně k tomu reflexe o tom, jak by mohly být, mohla být zpřísněna mezinárodní zdravotní pravidla. A jednotlivé členské státy se velice angažovaně zapojily do tohoto procesu, aby se Světové zdravotnické organizaci mohla podařit nalézat lepší regulaci. Bylo by dobré, kdyby eh, vlády eh, v celém světě se mm, zapojili do diskuze k této otázce na konferenci, kterou organizuje Francie, která, pardon, kterou organizuje komise a bude se konat ve Francii. Toliko tedy má reakce na informaci o posilování mezinárodní strategie v této oblasti. Děkuji mnohokrát komisi. A teď musíme pozastavit naše zasedání na několik minut protože místo předseda Katajnen eh, dorazí v pět hodin, tak jak bylo původně plánováno. Takže musíme deset minutek počkat. Ano, sejdeme se tedy za krátkou dobu. Dear colleagues, we have uh, suspended our meeting some minutes before. Jsme přerušili zasedání a nyní jsme připraveni, abychom opět začali. Opět začali a velice vřele vítám místo předsedu Evropské komise, pana Katajnena na výboru Envy. Doufám, že diskuze bude plodná v kontextu strukturovaného dialogu mezi komisí a naším výborem a těším se i na slyšení o implementaci pracovního programu na rok 2016 a jaké jsou vaše priority po roce 2016. Také bych chtěl zdůraznit, že cílem této diskuze je také se dozvědět o postupné implementace akčního plánu oběhového hospodářství Vzhledem k důležitosti tohoto plánu, tak výbor ENVY přijal rozhodnutí, že bude monitorovat jeho implementaci. Vítám vaši vstřícnost, že jste přišel na výbor a abyste podal referát o, e, o implementaci jednou za půl roku a hned vám dám slovo, abyste mohl přednést úvod a později začne diskuze s kolegy. Prosím, máte slovo. President. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za tuto možnost s vámi hovořit a také si vás vyslechnout, vyslechnout si názory vašeho výboru na různá témata. <clears throat> Jak víte, naše spolupráce je velice úzká a komise je ráda, že zde existuje tento institut strukturovaného dialogu s parlamentem, což nám umožňuje Eh, potom eh, dobře eh, konkretizovat naše návrhy. A mainstreaming životního prostředí a zdravotnictví, to je naše povinnost i, v rámci programu udržitelného rozvoje a cílu udržitelného rozvoje. Nicméně, bez ohledu na význam sektorových politik, tak bych chtěl se zaměřit na naše aktivity horizontální povahy, jako je oběhové hospodářství, investiční plán a evropský semestr. Za prvé, udržitelný rozvoj a jeho cíle. To je takový širší rámec našich aktivit. Komise je odhodlána pokračovat v tom, že budeme nadále lídrem v implementaci monitoringu agendy 2030 a e, cílů udržitelného rozvoje. Proto jsme v našem pracovním programu tento rok oznámili iniciativu na příš, jaké další kroky přijmout k udržitelné budoucnosti Evropské unie. E, to znamená, jak budeme plnit e, tyto cíle v rámci revize 2020 v oblasti udržitelného životního prostředí a společnosti my mm, jsme eh, v dobré pozici, abychom splnili řadu těchto cílů, které jsou úzce propojeny i s prioritami komise a strategie Evropa 2020. Růst a pracovní místa, zlepšení konkurenceschopnosti, to je klíčová priorita naší komise, což nám pomůže ve splnění cílu udržitelnosti. Pokud jde o biodiverzitu, zde bychom měli se zaměřit na koherentní implementaci již stávajícího rámce. Evropská udržitelnost je nutnost, předpoklad pro to, abychom mohli řešit dlouhodobé výzvy, jako je otázka nedostatečných přírodních zdrojů, surovin a abychom i reagovali na demografické změny, a na závislost eh, na některých poskytovatelích těchto zdrojů. My <clears throat> jsme proto i přijali balíček, eh, abychom změnili tyto problémy v příležitosti. To se také týká oběhového hospodářství tato iniciativa. Nyní jsme se zavázali, že eh, budeme vyhodnocovat, identifikovat, zdali eh, neexistují nějaké tedy problémy, které by bránily splnění těchto cílů. O tom budeme diskutovat na konci tohoto roku, kdy budeme diskutovat o příštích krocích. V mezidobí budeme pokračovat s ambiciozní agendou, například eh, balíček oběhové hospodářství se musí konkretizovat a Dále <clears throat> budeme pokračovat na energetické unii, s energetickou unii. Dále <clears throat> musíme zajistit, že Evropa bude plnit agendu 2020 a budeme s vámi úzce spolupracovat, aby to tak bylo. Teď oběhové hospodářství. Po prezentaci místo předsedy Timmermance a eh, mé prezentaci na plenárce 2. prosince Eh, kdy komise prezentovala svůj balíček i 21. září, tak jsem rád, že diskuse v Evropském parlamentu již byly zahájeny, že diskutujete o akčním plánu i o návrzích týkajících se odpadů. Je velice povzbudivé, že vidíte naše návrhy jako jeden propojený balíček který eh, přispívá eh, k těm základním deseti prioritám Evropské unie, pokud jde o pracovní místa a růst. Je to úzce propojeno s energetikou a eh, klimatem. V době, kdy nastal bezprecedentní konsensus na planetě, jak bojovat proti změnám klimatu, klimatu a máme zde cíle přijaté spojenými národy v září minulého roku a oběhové hospodářství tedy může přispět k plnění těchto cílů. Balíček je koncipován tak, abychom i zavedli udržitelné eh, mm, příležitosti v ekonomice, v podnikání, abychom posílili konkurenceschopnost našich podniků díky oběhovému hospodářství. My jsme již globálním lídrem v zelených řešeních a technologiích. Pokud bychom mohli více šetřit surovinami, abychom i snížili naši závislost na surovinách, na dovozech, na eh, nestálých cenách, na trzích, tak tím jenom posílíme naši konkurenční výhodu. Inovace je zásadní eh, pro eh, to, abychom mohli používat sekundární materiály, tedy recyklované materiály. My se snažíme maximálně abychom zachovali výrobní základnu v Evropě, abychom vytvořili ten správný rámec pro investice do inovací a nových technologií, a nových technologických řešeních, která budou eh, implementovat eh, základní principy z eh, cirkulární ekonomiky. A chceme vytvořit <clears throat> rámec, který bude mm, přátelský vůči evropským podnikům, především malým. Tento model oběhového hospodářství musí hrát důležitou roli. Horizont 2020 komise již investuje 650 milionů euro na eh, ino, projekty inovace v oblasti oběhového hospodářství. Kromě toho Evropská unie eh, vyčlenila asi 3 miliardy na výzkum, inovace, boji proti změnám klimatu, efektivitu eh, zdrojů a surovin, Eh, na léta 2014 až 2020. Kromě toho, eh, Evropská komise zaměřuje na, udržit, na investice do udržitelné infrastruktury v kontextu investičních plánů a eh, i v kontextu Evropského plánu pro strategické investice, tedy EFSI, i strukturálních fondů. Dále testujeme možnost vytvořit platformu, kdy Národní banky a EIB budou podporovat investice do oběhového hospodářství. Zde existuje synergie mezi návrhy, které se týkají odpadu, hospodaření s odpady a tímto akčním plánem musíme zajistit, že skutečně to se ještě posílí ve sporu rozhodovacím procesu a při implementaci akčního plánu. V radě eh, iniciativa eh, nizozemského předsednictví se diskutovala v pracovních skupinách, nebo v Radě tedy pro životní prostředí, konkurenceschopnost. Vítáme, že parlament jde podobnou cestou. To je důležité, aby politici spolupracovali eh, mm, tak, abychom využili potenciál tohoto balíčku, abychom tedy propojovali různé politiky. Mm, akční plán se plní, některá opatření by se měla přijmout již tento rok. Například návrh Eh, eh, eh, regulace hnojiv, to by mělo přijít tento rok již. Dále, nem, ale nebudeme schopni splnit cíle, pokud nevytvoříme rámec pro investory, pro investice, pro zajištění investic. Potřebujeme mít finanční systém, který nám pomůže splnit závazky z Paříže či z New Yorku, či e, z akčního plánu objevového hospodářství. Unie kapitálových trhů znamená jasný závazek komise podporovat e, finance pro e, ekologické a udržitelné investice. Dále se tímto tématem budeme zabývat v zeleném týdnu tohoto roku, který proběhne pod záštitou Eh, loga investice do zelenější budoucnosti. Efektivita zdrojů, využívání zdrojů a surovin, to je jeden z klíčových cílů. Eh, I eh, zde my poskytujeme další finanční možnosti financovat tyto projekty, i podporovat tedy naši transformaci, transformaci ekonomiky v oběhovou ekonomiku a v nízkouhlíkovou ekonomiku ekonomiku. Dva příklady EFSI, již dva projekty již byly financovány z EIB, například ve Francii, kde se bude financovat první eh, zařízení pro, eh, eh, pro recyklaci kovů z aeronautického z leteckého průmyslu. Dále v Irsku další hm, projekt, který se týká dodávek vody, tedy odpadová voda, která se bude Eh, čistit a dále využívat. Eh, to jsou investiční plány, které dávají obrovské příležitosti členským státům a investorům. Zde jsem přesvědčen, že bychom eh, neměli promrhat žádnou příležitost a podporovat oblast životního prostředí a zdravotnictví. Podnikatele vědí, vědí že když se budou chovat ekologicky, že to má smysl a když budou inovativní, že to bude pro ně dlouhodobě výhodné. Evropské podniky eh, nyní dodávají třetinu zelených technologií a očekáváme, že se to ještě zdvojnásobí do roku 2020. Je to rostoucí trh, který je třeba obsadit. Proto je třeba podporovat podniky eh, a je třeba, abychom stimulovali investice a inovace. Nedávná revize akčního plánu potvrzuje, jak je důležité, aby ty inovace byly mainstreamové, aby šly napříč všemi odvětvími a všemi evropskými politikami. Eh, rámec ekoinovací, to máme, eh, zde máme akční plán pro ekoinovace, hraje důležitou roli, eh, protože má usnadňovat další rozvoj a by eh, v různých sektorech eh, si, si všichni uvědomovali, že je třeba změnit své praxe a eh, my budeme tedy podporovat ty různé způsoby financování, především malých středních podniků a místních samozpráv. To tež platí pro zdravotnictví. To má velký potenciál pro podporu, investiční podporu mm, ku prospěchu lidí a podniků tím se zvýší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Podporujeme investory členské státy, aby dále investovali za, podporu, za podpory balíčku EFSI eh, do eh, infrastruktury i do eh, inovací, do e-health a do celkové reformy systému. Takový příklad. Evropská investiční banka investuje 17 miliard euro do 40 nových center primární péče na Irsku. Tento projekt by měl stát 142 milionů euro. A to byl jeden z prvních projektů, které byly financovány podle eh, eh, z EFSI. A v neposlední řadě, závěrem, bych se vrátil k dalšímu horizontálnímu eh, opatření, to je evropský semestr, který také se týká ekologické integrace, má podporovat i udržitelnost Eh, na základě eh, kvalitní péče, rovnosti, solidarity ve zdravotnictví, v péči a mm, i mm, roční eh, přeskum růstu za rok 2016 apeluje na členské státy, aby se chovaly inovativně. Máme zde 18 zpráv, které byly zveřejněny v únoru a mm, kde se hodnotí pokrok členských států v oblasti oběhového hospodářství a efektivního nakládání se surovinami. Zde i pracujeme s členskými státy na vyhodnocování systému zdravotnictví, pokud jde o udržitelnost těchto systémů, odolnost jejich odolnost. Tady bychom měli po- pomoci politikům provádět strukturální reformy, které jsou tak nutné. Doufám, že členské státy se zamyslí a budou reflektovat tyto priority ve svých národních programech, které mají předložit v dubnu. Závěrem bych řekl, že máme zde velký potenciál na podporu růstu, životních, růstu inovací, pracovních míst eh, v oblasti řešení eh, ve zdravotnictví či oběhového hospodářství a musíme tento potenciál plně využít. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane místo předsedo Katajnane, za vaši prezentaci. A nyní můžeme začít prvním kolo se zástupci politických skupin. A rád bych požádal kolegy, aby byli pokud možno struční. A hned dávám slovo panu Karl Heinz Florencovi za EPP. Děkuji vám mnohokrát. Moc mě těšilo. Moc mě těší, že rozpoznáváte šance, které se skrývají v cirkulární ekonomii. Rád bych připomněl, že ve Spojených národech máme 17. trvale udržitelný program a už se o tom hovořilo. Myslím si, že Evropa mm, se teď skutečně snaží. Ale teď přicházím s mými obavami. Cirkulární ekonomika jako taková po posledních volbách do Evropského parlamentu se tak trochu zhroutila, za to vy nemůžete, vinu měli jiní teď už ji to zase máme, ale to oběhové hospodářství není dostatečně zdůrazňováno. Dám vám příklad. Máme celou řadu zpráv, eh, které mají své předchůdce. Všechny ty zprávy, které máme teď na stole, těm předcházely jiné zprávy, na nich jsem se bohužel nebo bohu dík účastnil a když přeskoumáte, co z toho bylo implementováno, tak dospějete k výsledku, že je to katastrofa. Odkud tedy berete tu odvahu domnívat se, že naše členské státy jsou teď na správné cestě, aby to konečně implementovali? Jedná se o suroviny pro naše děti, vnuky a myslím si, že tady povědomí ne, abychom se tady hádali o 65 či 60 Jsou tady masivní pokusy, aby se směrnice o deponujích neschvalovala 2030 až 2035. No tak kdo nic má takové nápady, tak vůbec nepochopil tuto zprávu. A tady Pane místo předsedo, vy se nemusíte přijít o 60 nebo 65 vy to ani neděláte, ale je třeba tak trochu zatřást členskými státy, aby se konečně uvědomili, že se jedná o celkové suroviny a vůbec ne o nějaká procenta, jinak to skončí stejně jako směrnice o obalech když v blízkých sousedních státech Belgie i v, Němči, v Německu to není zrovna optimistická situace. Eh, Německo se právě žaluje. No, není to možné, je to náš materiál, jsou to naše suroviny a naše děti vůbec nevědí, z čeho budou vůbec něco vyrábět. Odkud ty suroviny získají. Děkuji. Děkuji. A za socialisty pan Grote. Děkuji mnohokrát, pane Katajnene, za možnost vést s vámi dialog, jste skutečně příkladným v tomto možná se mohla pozdravovat France Timmermansa, protože já bych byl rád, já bych rád si pohořil zde na výboru i s ním. On odpovídá za udržitelnost, takže každý by si vás měl říct za příklad, vás, který jste vždy ochoten s námi hovořit. Co se týče tématu eh, oběhového hospodářství, tady si myslím, že ten základ je dobrý a rád bych se vrátil k tomu, co právě řekl kolega Florence. Realizace. Já si myslím, že v té realizaci je někdy méně více. Tady bychom se měli zamyslet nad tím, jak by mohly vznikat například partnerství. Já jsem hovořil s těmi, kteří Eh, ty takzvanými zúčastněnými strany, které tedy zpracovávají odpad. A oni říkali opakovaně, že jsou ochotní spolupracovat i přeshraničně, ale že pod, podle mě, já si myslím, že potřebujeme proto nějakou platformu. Já nevím, za to můžeme organizovat pomocí Intereku nebo Nějakou platformu potřebujeme tak, abychom tam měli dobré příklady toho, jakým způsobem můžeme realizovat implementovat legislativu. To by nás, myslím, posunulo velmi vpřed. A ještě bych dodal jednu věc, to se týká mrhání potravinami. Tady, myslím, když chceme natchnout lidi eh, pro oběhovou ekonomiku, tak by bylo velice vhodné, abychom tematizovali mrhání potravinami a to také eh, to zahrnovali do hodnocení dopadu. Jak tedy zabráníme tomu, aby nedocházelo k tomu strašlivému mrhání potravinovi, potravinami, které prostě vyhazujeme, to se pojí i s etickými otázkami a jsou to skutečně stovky milionů tun. E, proto, abychom prosadili standardy, tak potřebujeme i standardizaci eh, například toho, jak by měly vypadat sekundární suroviny, tak aby se s nimi mohlo obchodovat. Momentálně máme velkou katastrofu, totiž to, že cena ropy se tak propadla, což je konjunkturální program pro plasty. A pokud chceme recyklovat, potřebujeme standardy. Standardy toho, jak by tedy měly vypadat v budoucnosti sekundární suroviny. A další téma, to je pro mě to je velmi důležité, to je znečišťování moří právě s ohledem na plasty. V roce 2050 bude v mořích plavat více plastu než ryb. A tady je skutečně nutné se začít věnovat tématu znečišťování moří, aby skutečně plastové tašky tedy se nedostávaly do těch moří. Rybáři s tím mají problémy, to potom vylovují z toho moře, například v oblasti Severního moře. I tam eh, v mém regionu, kde já jsem poslancem, máme již programy pro to, jak odejímat z moře plasty. Prosím tedy, Postarejte se o to, aby se konečně skoncovalo s tím strašlivým znečišťováním moře plasty, nebo v opačném případě vlastně se nám to dostane do potravinového řetězce a ty plasty se dostanou až k nám na stůl. Děkuji, není paní Gerling. Děkuji. Děkuji vám, pane Katajnene, za vaše úvodní slova. A byl to obšírný úvod, stejně tak jako návrh, že to vlastně celá koncepce cirkulární ekonomiky a většina koncepcí je právě v diskusi. Ale myslím si, že se potřebujeme vrátit k reálné situaci. Je politování hodné, domnívám se, že v návrhu se nevěnujeme problému, o kterém pan Grote právě hovořil, ale bych chtěla, abyste návrh tím také zaobíral, a to je hodnota trhu recyklační s recyklačním materiálem, aby se to trošku podpořilo. 650 milionů bylo investováno do demonstračních eh, projektů. No to, je, to se dobře slyší, ale jsou to projekty, které budeme kdy schopni opravdu realizovat. Eh, musíme se orientovat trošku na spotřebitele. Mě teď hodně uh, říkají lidé, kteří vidí ty hory odpadu, že to bylo, eh, že tento odpad byl sbírán i částečně za jejich peníze či jejich dobrovolnou činností na lokální úrovni, ale nebylo pro to použití, protože nedošlo k žádnému dalšímu zpracování. Pan Timmermans řekl, že trash is cash, eh, že odpad e, jsou vlastně hotové peníze, ale zatím nevidím, že by to bylo nějakým způsobem zapracováno do vašeho návrhu a sice jak v krátkodobé, tak ve střednědobé perspektivě, kterou potřebujeme, protože lidé začínají ztrácet důvěru v to, že takový druh trhu se bude rozvíjet. A lhali bychom spotřebitelům, kdybychom řekli, jak je, by říkali, jak je nutno měnit jejich zvyky, když nebudeme v tomto programu pokračovat. Děkuji a nyní paní Jatenmaky. Komisár Lon, kaksi Děkuji vám, pane komisaři. Já mám dvě stručné otázky. Za prvé, akční plán komise říká, že podpora cirkulární ekonomiky a její pokrok bude rozvíjen v úzké spolupráci s Agenturou na ochranu životního prostředí a ve spolupráci s členskými státy a že cílem je, pokud jsem to správně pochopila, efektivní a jednotlivý a jednoduchý rámec monitoringu co do pokroku té, této oblasti. Druhá otázka souvisí s tím, co už tady zaznělo. Na otevřeném trhu je nejdůležitějším faktorem cena, která e, způsobuje, že spotřebitel rozhodne, zda si něco koupí či nikoliv. E, souvisí s tím také poptávka po surovinách ale cena mnoha eh, produktů a služeb se neodráží v tomto procesu, což způsobuje ekologický dopad. Jak chce komise zabezpečit, a to je moje otázka na vás, že environmentální dopad eh, sekundární nebo cirkulární ekonomiky eh, bude odražen také v ceně produktu a jakým způsobem tady bude zaručena transparentnost. A jistota, že tady budou ekologické aspekty zohledněny. A environmentální dopad, děkuji vám. A teď pan Rikouč. Děkuji a děkuji, pane místopředsedo, za to, že jste nám dal tento přehled. A já nemohu připojit nic jiného, co řekl ostatní kolegové. To byl poměrně jaksi takový globální přehled, ale nemáme tady žádný konkrétní akční plán, abychom mohli diskutovat o tom, jak v tomto akčním plánu budeme postupovat. To, co jsem slyšel, že tady plánujete hm, zveřejnění na řízení o hnojivech, ale je za řada záležitostí v akčním plánu, které nám ukazuje, že komise je ve spoždění. A je tady slyšet eh, poměrně velká kritika na adresu komise s tím, že jsou tady pořád nějaká prohlášení, strategické plány a tak dále, když se teď jedná o implementování nebo zahájení nějakého akčního plánu, no tak co? Kde je tady jasný pracovní plán, který byl slíben už do roku 2015? Co specificky jaký plán k dosažení ekologických cílů v akčním plánu, o tom vůbec nic neříkáte. My bychom očekávali konkrétnější údaje o tom, jak se postupuje v jednotlivých bodech akčního plánu a o tom jsem se nic nedověděl ve vašem úvodním slovu co se děje také v oblasti ekodesignu, protože tady se šíří takové fámy týkající se spoždění, ale jestli je tomu tak, tak to musíte také lidem vysvětlit, proč takovým spoždění dochází. A, a lidi si to začínají uvědomovat a to je vlastně účel také diskuze, které budeme mít. Mám ještě spíše obecnější otázku. Vy jste se zmínil o tom semestru. No, my jsme byli trošku zklamáni tím, že v návrhu nebyly konkrétní návrhy jako takové, jak chcete zabezpečit eh, aby Eh, efektivní ekonomika pro opravdové čerpání zdrojů a spotřebu zdrojů byla aplikovaná do semestru. Mohl byste nám o tom říci něco podrobnějšího? Děkuji vám mnohokrát, děkuji. A nyní pan Pedičíny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Musím říci, že my příznivě vítáme návrh oběhového hospodářství, poněvadž teď se bude řešit mrhání surovinami a spotřebou, protože eh, podle mě eh, stávající produkce odpadu je neudržitelná. Ale z pohledu, našeho pohledu, tento plán je dost slabý. V podstatě obsahuje opatření navržená před pár lety. Pokud chceme skutečně mm, směřovat k oběhovému hospodářství, tak je třeba přijmout konkrétní cílené akce. Proto chci po komisi, aby přijala detailní opatření, aby i mm, poskytla prostředy pro jejich aplikaci. Za druhé je třeba zrušit všechny dotace, které škodí životního prostředí, podpory fosilních paliv například a mm, podobně. Za druhé třeba rozvít konkrétní plán celého výrobního systému. Především je eh, se zaměřit na eh, opětovné používání eh, surovin. Zde takto skutečně přejdeme k oběhovému hospodářství a proto já mám jednoduchou otázku, pane komisaři. Komise hodlá přijmout eh, přístup tohoto typu, anebo opět budeme se točit kolem pořád dokola, bez toho, aniž bychom měli skutečné řešení. Děkuji za ENF, pan Čak. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pokud jde nejprve, chci vám poděkovat, že jste přišel. Pokud jde o oběhové hospodářství, zde bych chtěl vědět, zda by bylo možné, eh, aby vaše komise se vyjádřila k tomu, co se nazývá bioremediace. To je technika, která eh, eh, reprodukuje odpady prostřednictvím aktivních eh, živých organizací, organismů, organismů. Například máme příklady z Japonska. V Kyoto vědci mají bakterie, které se živí plasty a zde slavní, eh, slavný chemik Lavoisier také se tomu věnuje. V prostatě nic se nestratí, jenom se všechno transformuje. To není první oblast, eh, první eh, vynález v podstatě zde máme i různé červy, které jsou schopni eh, eh, rozkládat polyetylen a 25 milionů plastů, eh, v podstatě pouze čtvrtina z nich je recyklována v Evropě. Bioremediace možná není zázračné řešení, ale je to reálný, realistický přístup, tak aby Evropa mohla jít skutečně cestou inovace, což leží na srdci komise a oběhové hospodářství. To je spojeno s výzkumem v oblasti bioremediace a efektivní aplikace této metody. Děkuji, že se vyjádříte k této otázce. Thank you very much. And now after the first Děkuji. Takže první od... teď máme první kolečko zástupců politických skupin, takže pane místo předsedo. První kolečko odpovědí. Děkuji. Děkuji za tyto otázky, názory. Já se pokusím je se skupit podle okruhu a pokusím se být co nejpreciznější. Oběhové, oběhové hospodářství já jsem rád, že váš výbor má takový zájem eh, o toto téma, protože tady my jsme chtěli vyslat eh, signál všem politickým stranám, ale i eh, externímu světu o tom, že oběhové hospodářství bude megatrend v ekonomice v příštích letech. Stávající model tedy se blíží ke konci a Eh, zde tedy vyšla chvíle tedy, abychom eh, šli jinou cestou. A naše myšlenka je eh, zachovat si evropský sociální model. To je další důvod. Tedy proto musíme zmaximalizovat přidanou hodnotu. A přidaná hodnota, ta pochází z inovací, z produktivity a také i z efektivního nakládání se zdroji, se surovinami. Komise dnes přijala sdělení eh, k ocelářskému průmyslu. To je velké téma, jak všichni vědí všude. Ale když si porovnáte to, že produkce oceli v Americe méně spotřebovává energie než v Evropě, tak to je jeden důvod, proč naše podniky mají potíže. Samozřejmě problém je mm, nadměrná kapacita výrobní na celém světě, ale jenom ten fakt, když můžete vyrobit stejný výrobek eh, lépe eh, a ušetřit na zdrojích, tedy v tomto případě na energiích, no tak to je výhoda, konkurenční výhoda. A to jasně ukazuje, o co jde. Hmm to je jeden z, pro, jenom jeden z problémů eh, v oblasti energetiky. Když se podíváme na finanční zdroje, které máme, které jsme již alokovali na objevové hospodářství, Horizont 2020 věnoval 650 kterou na mm, tento rok a mm, tedy až na rok, od roku 2014 na toto období a navíc 4 miliardy ze strukturálních eh, fondů, ty jsou určeny na hospodaření s odpady. A třeba když se teď podíváte na to, jak se využívají, čerpají strukturální fondy, používají se peníze nejvíce inovativním způsobem, tak aby se řešil problém s odpadem, tedy příčiny odpadu, anebo jenom e, se to používá tedy na skládky. Já doufám, že ne. Já doufám, že strukturální fondy se budou používat na ty nové způsoby, jak nakládat e, s odpadem, nebo spíš jak zabránit, aby se tvořil tolik. EFSI, to je také dobrý nástroj našich investic v této oblasti. Ale více než peníze máme regulační pravomoci a regulace hraje roli. V oběhovém hospodářství e, ty ekologické výhody jsou evidentní, ale, ale oběhový, cirkulární a ekonomika, hospodářství, takže regulace, které máme v kompetenci, mohou zajistit, že e, e, ty zisky budeme E, směrovat tak, že aspoň částečně, že budeme vědět, odkud ty zisky pochází a zajistíme, že mají pocházet z určité oblasti, takže proto ty regulační pravomoce možná jsou e, důležitější než peníze, i když samozřejmě investice vždycky potřebují peníze. ale regulace může zajistit, že ty investice budou ziskové. Pan Florenc říká, že oběhové hospodářství se špatně implementuje v členských státech. To je pravda. A dokonce ani mm, zde neexistuje povědomí o těchto příležitostech. To je, mm, musíme dělat osvětu. A e, mrhání potravinami. E, tento typ odpadu to je součást našeho akčního plánu oběhového hospodářství. Jeden z problémů je, že nemáme údaje o mm, mrhání potravinami, protože tady máme různé zdroje z restaurací, z domácností, z e, malou obchodu, velkou obchodu a Já jsem byl v létě na Maltě. To je fantastická země, fantastická kuchyně ale e, oni produkují víc jídla, než lidi jsou schopni sníst. A já jsem říkal, co s tím uděláme? Kdo by s tím měl něco udělat? Existují různé důvody, proč je zde e, tolik mrhání potravinami. Zaprvé třeba zjistit, odkud se to bere především, kde se to produkuje, pak to musíme řešit. A musíme schromáždit eh, různé zainteresované organizace a začít s tím vést dialog. Co s tím uděláme? Secondary raw materials. Many... Suroviny. Řada členů zde položila otázku ohledně plastu. My zde máme jednotný trh, který se týká v podstatě ropy, plastu, ale nemáme jednotný trh pro použité plasty. To je otázka zase otázka regulace. To je klíčem oběhového hospodářství. Musíme zajistit, aby použité suroviny měly stejné právo obíhat v ekonomice jako ty původní suroviny. to je přece jaksi klíčem té obje, toho objevového hospodářství, jinak objevové hospodářství nemůže existovat. Prostě ty použité materiály musí obíhat i přes hranice s názem, musí se využívat a často je to proto, že použitý materiál se klasifikuje jako odpad a s tím se nakládá jinak. Takže tady to je velká výzva že jednotný trh těchto použitých surovin třeba i vlastní. About how to... se, pá, se ptá, jak monitorovat a plnění akčního plánu cirkulární ekonomiky. Jakmile připravíme návrhy, jakmile jsou odsouhlaseny legislativními orgány, tak můžeme využít evropský semestr jako nástroj, kdy monitorujeme, jak členské státy cíle plní. A možná nejsnažší věc, kterou můžeme monitorovat, je podívat se na e, e, směrnici o odpadech, jakmile bude tedy schválena a jak potom se bude realizovat. Zde taken by the member states to reduce the amount of uh, waste going to land. Takže tak potom zjistíme, kolik odpadu jde na skládky a podle toho uvidíme, jak se plní cíle recyklace. Ceny surovin a ceny výrobků. Samozřejmě jsou důležité když si spotřebitel eh, volí, co bude spotřebovávat, co si koupí. A jste, já asi jsem schopen odpovědět plně na vaši otázku, ale cena suroviny v podstatě eh, částečně sleduje eh, regu, regulaci. Máme například eh, třeba směrnici o hnojivech kadmium, tam hraje důležitou roli. Když snížíte, eh, zredukujete kadmium, tak se změní celý trh hnojiv. A vlastně v tom případě to jak si přiměje eh, spotřebitele, tedy zemědělce, aby si volili jiný typ výrobku než teď. Komise má spoždění s některými částmi akčního plánu, ano, ano, protože o to vždycky trvá, než připravíme konkrétní návrhy, které pak předložíme dalším zákonodárným orgánům. A my mm, víme, že nemůžeme připravit všechno zároveň, protože máme omezené zdroje, personální zdroje, v našich ředitelstvích, ale jak jsem řekl, první konkrétní návrh se bude týkat, to bude směrnice, respektive novela směrnice o hnojivech. Také komplexní strategie plastů, ta se plánuje na příští rok, ta by měla pokryt celý cyklus, celý ten, celé to kolečko, nejenom část. A ekodesign pracovní plán ekodesignu na příští dva roky. Hmm, to tam bude předložen co nejdřív, já nejsem schopen teď říct přesně kdy, ale co nejdříve. A co ještě důležitější než tento pracovní plán, je připravit návrh, jak rozšířit pole působnosti e, směrnice o ekodesignu Nutně to nemusí znamenat změny v legislativě, ale musíme rozhodnout, jak vezmeme do úvahy třeba eh, šetření zdroji, nejenom tedy eh, úsporné energie, úspory v energiích, ale i úspory v surovinách. Když spotřebitel si volí různé výrobky, služby, tak v podstatě čím se často vytváří nový trh, tím se vlastně přesměrovává zdroj zisku firem. Podle závisí to vše na volbě spotřebitele. Ale k této tematice se vrátíme v blízké budoucnosti. Uh, Bioremediace, to znamená Eh, rozklad těch odpadů prostřednictvím eh, živočichů různých, takže já bohužel jsem neměl možnost to prostudovat více, takže se nemohu vyjádřit, ale zní to zajímavě. Tady určitě inovace mm, pokračují, ale moje znalosti nejsou dostačující, abych se mohl k tomu vyjádřit. A spotřeba zdrojů Eh, surovin. Jak zahrnout spotřebu surovin do evropského semestru? Já jsem o tom přemýšlel. Já jsem o tom přemýšlel a řeknu to takto. Není to to nejsnažší téma. V tom smyslu. Takový příklad. Máte třeba zemi, která spotřebovává eh, dřevo na výrobu e, buněčiny a papíru a jiná e, země potom spotřebovala tu buněčinu a e, papír a v jaké rozvaze se potom ta surovina objeví, kde to bude figurovat v té zemi. Musíme se podívat na celý ten řetězec a ten může být dlouhý. Každá ta část přidá určitou hodnotu ve výrobě a to znamená, kdo spotřebovává ty zdroje, ty suroviny. Ten, kdo vyrábí ty výrobky, nebo ten, kdo je spotřebovává, potom kde je odebírá. Tady musíme mít jasné ukazatele a potom se rozhodnout, kde se to bude evidovat jako spotřeba. Děkuji. Nyní druhé kolečko Prosím kolegy, aby byli struční, protože tady máme 15 přihlášek a musíme ukončit tento bod. Musíme zavřít, musíme ukončit už za 45 minut. Nejprve paní Grostet. Děkuji vám, děkuji vám velice. Pane komisaři Katajnene, když vám člověk naslouchá, klade si otázku, Zda si uvědomujete vůbec realitu. Já se vrátím k Siri, když jste řekl, že to by bylo více kompetitivní. No. Qu'elles ont déjà fait des efforts importants. Když se podíváme na oceány, tak vidíme, eh, jak jsou důležité, ale zatím to nesnížilo eh, spotřebu energie. A podívejme se také na to, jak to vypadá ve třetích zemí. No to už je první potíž. Druhý problém. Co se týče spotřeby, já jsem se setkávala se zástupci malých středně velkých organizací, kteří se snaží angažovat v cirkulární ekonomice, ale mají enormní problémy. Oni jsou ochotní dělat nějakou věc. Oni by rádi rozvinuli víc to, co chtějí dělat ale důležité je, aby se mohli pohybovat na teritoriálu, na území, které je, nebo na jejich okolí a to je extrémně důležité. Jak zorganizovat něco takového proto, aby vůbec ty trhy mohly existovat. Všichni máme dobré úmysly s cirkulární ekonomikou, všichni sdílíme tuto vůli, ale potom v praxi Mám pocit, že tady je veliká propast mezi tím, co říkáme, mezi tím, jak vypadá realita v teránu a to mě skutečně zneklidňuje. Myslím si, že to musíme všichni uvědomit. A jaké jsou nástroje, kterýmu, kterými vy byste disponoval, aby vůbec tato možnost nastartovat to tady mohla existovat? A abychom mohli soustředit tu cirkulární ekonomii vždycky na určité území. Děkuji mnohokrát, paní Bonafé. Viceprezidente, jo, mul... Pane předsedo, eh, já jsem velice ráda, že ve svém úvodu i v odpovědích se hodně eh, zmiňoval možnost oběhového hospodářství, že to je konkurenční výhoda pro naše hospodářství a jak jsme viděli, je třeba investovat, inovovat, technologie to velká příležitost, to všechno proto, abychom oživili pracovní místa, kvalitní, kvalitní pracovní místa, s čím zcela souhlasím. Ale eh, omluvíte mě asi, když hovoříme o implementaci akčního plánu, takže dovolte mi, abych se vrátila k tématu, eh, o kterém se hovořilo i na eh, Radě konkurenceschopnost a životní prostředí a i zde hm, bych měla hm, zopakovat jednu koncepci, vysvětlím. Pokud skutečně chceme přejít k oběhovému hospodářství, tak akční plán, samozřejmě to je základní důležitý dokument, jinak hm, je třeba novelizovat čtyři směrnice o Eh, tom, jak nakládat s odpady, ale to je jiná věc. Takže to není oběhové hospodářství, takže tady my chceme, eh, aby to oběhové hospodářství se stalo novým paradigmatem výrob eh, pro našeho průmyslu. A váš akční plán hovoří o tom, že toto hraje centrální rolu a v tom akčním plánu také centrální roli by, měla mít, by měl mít ekodesign ekodesign výrobku, protože oběhové hospodářství šetří těmi surovinami, tedy u samého začátku a samozřejmě potom je možnost opravovat, recyklovat výrobky mm, a tak, jak i vy jste řekl, inovace. Inovace znamená v biznisu, v systémech a tak dále. To všechno je na to napojeno. Ve světle toho všeho, dovolte, to jste sám zmínil. Já se ptám, mm, my jsme již toto navrhli v usnesení Pitikainen, jsme navrhli, aby se novelizovala směrnice o ekodesignu, to se týká dnes pouze energetických přístrojů, ale měl bych to rozšířit. Vy ve vašem akčním plánu, vy navrhujete e, e, prováděcí akty, ale já jsem od vás slyšela, že jste říkal, že to všechno chce čas, ale já myslím, to nechce čas Eh, je třeba to udělat rychle, velice rychle, protože já si myslím, že eh, my eh, vlastně mm, musíme uzavřít tu smyčku teď co nejrychleji a proto je třeba se zaměřit hlavně na ekodesign výrobku. Děkuji. Now... Nyní paní Bizněvská. Děkuji bardzo, paní převodničanci, paní... Děkuji. Pane komisaři, bez pochyby je tomu tak, že je třeba lépe hospodařit se surovinami a že je třeba, abychom generovali menší množství odpadů. To je správný směr. Souhlasím s tím, že ta myšlenka toho uzavřeného oběhového cyklu je velice důležitá a je jistě správně jít tímto směrem, ale cíle, které předložila Evropská komise, podle mne jsou až příliš ambiciozní, zejména pro nové členské státy. Komise si toho sama všimla, jak se zdá, a zavedla možnost prodloužení lhůty pro některé z těchto cílů, prodloužení o pět let. Ale některé země se obdobnými indikátory při produkci, a také v rámci eh, komunálního odpadu, například Polsko, Kypr, Maďarsko, Česká republika, takovou to možnost nedostali. A přitom tyto země E, si myslím, by takovéto právo měli mít. Velmi se blíží situaci v zemí, které výjimku obdrželi, jako například Slovensko nebo Švédsko. Proto si myslím, že návrh komise byste měli diversifikovat a měli byste to zohlednit rozdíly mezi jednotlivými státy, například v oblasti komunálního odpadu. Tady máme indikátor do roku 2030, snížení o 35 Tady máme hodnotu pro Německo, tady máme asi 40%, Polsko má 20%. My tady musíme udělat velmi velký krok, abychom docílili téhož účinku. Eh, mohl byste na to nějak zareagovat, jak to vlastně celé vzniklo, proč země se nízkými indikátory musí učinit takto velké kroky? Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Meissner, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Nejprve jednu připomínku eh, navážu na Matiase Grote. Eh, budeme potřebovat moře pro lidi, jak pro suroviny, tak pro energii a když nebude moře zdravé, nebude zdravý ani člověk a proto je třeba vidět i u mikroplastiky, je třeba na tom pracovat. To je jenom moje připomínka a teď tři otázky. První eh, v tom oběhovém hospodářství se týká vzácných zemin. Eh, eh, aby, když země měj, mají vyrábět déle jaksi trvanlivé produkty. A, ale jak e, to udělat, abychom je nemuseli prostě hloubit z hlubin moře? Druhá věc. E, papír jak, anebo buničina ze dřeva, no vždy tady máme celou řadu inovací, jak například z papíru lze dělat e, vyrábět vrtulníky a lodě. Jak tedy hodláte použít nebo hodláte předložit návrh, co vyrábět z papíru. A teď ocel je dobrá, co se týče cyklického hospodářství, protože vždycky můžete to použít dále a dále. A po, co se týče offshoreu, tady nemáme jinou surovinu. A jaké vidíte, jakou vidíte budoucnost konkrétně pro ocel v budoucnosti? Děkuji, pan Bůh. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, bohužel jsem musel přijít později, protože jsem byl na jiném zasedání. Chci poděkovat panu místopředsedovi Katajnenu, ale chtěl ho, bych ho požádat, aby byl tak trochu cti žádostivější. V prvním úvodu zmínil, eh, že cirkulární ekonomika je velice spojena s hospodařením s odpady a já se domnívám, že by to šlo dělat daleko efektivněji a rychleji. Když si vzpomeneme na eh, schůze předešlé, tak vnímám, že v mém chápání komise snižuje svá kritéria a svá obecná ustanovení v nejrůznějších oblastech, například poslední zasedání týkající se oceli. Já bych vás velice rád požádal, abyste se jaksi Eh, abyste neslevovali mm, ve své práci. Je třeba být stěžádostivější. Komise by měla tedy jít daleko dále. Jak říkám, být stěžádostivější při stanovování cílů a priorit podle našeho chápání. Stále ještě potřebujeme, jak už jsem řekl, stěžádostivější balíček, zejména co se týče hospodaření s odpady ale měla by tady existovat závazná ustanovení s možnými postihy eh, v krátkodobé perspektivě. Protože v některých zemích už se to dělá. Pak, když tady nebude ctižádost, nedojde k systémové změně a tu potřebujeme, pane Katajnene. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Schleck. Děkuji vám mnohokrát, pan Schleck. Eh, zahvaljujem gospodine predsjedniče, eh, potpredsjedniče komisije, zahvaljujem što ste došli ovdje Děkuji vám, pane místo předsedo, že jste dnes mezi námi, abyste si s námi vyměnil zkušenosti, názory, informace k balíčku cirkulární ekonomiky. A já bych měl dvě připomínky, doufám, že pro vás budou užitečné a že na ně zareagujete. První otázka souvisí s tím, o čem jsme, jste se zmínil ve svém úvodu, a to je propojení mezi efektivitou zdrojů a evropským semestrem efektivita zdrojů či suroven byla bohužel spojena s trvale udržitelnými cíly definovanými OSN a to je do jisté míry určitým zklamáním, protože mm, e, protože tady se počítá průměr se zapojením zemí v Africe například cena. Když se podíváme na efektivitu, je třeba mít indikátory pro efektivitu zdrojů. Jaká statistická eh, data, jaké údaje, 28 způsobů měření a sbírání statistických údajů a pak Eurostat na základě těchto údajů dospíváme k rozhodnutím pro ekonomiku, ale to není dobré, protože, jak už jsem řekl, e, údaje a ekonomická data jsou sbírána, statistické údaje vznikají na základě různých měření v 28 státech. E, e, jak aplikovat statistickou metodiku pro všechny členské státy stejně? Moje druhá otázka souvisí s druho, se s trhem druhotných surovin. Eh, tady je rozdíl mezi vnitrostátní legislativou jednotlivých států, protože některé členské státy eh, recyklují odpad daleko dříve než jiné členské státy a považují ho za druhotné suroviny. Pro jakýkoliv přeshraniční obchod ale potřebujete licence, ale jsou tady regulatorní překážky pro udělování licencí to je tedy problém na úrovni jednotlivých členských států. Jak eh, vyřešit tento problém? Protože všechno to, o čem jste se zmínil dnes, to vlastně souvisí s vytvářením trhu s druhotnými surovinami. Děkuji, paní Kostinger. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také mnohokrát panu komisaři za velmi zajímavou debatu o takto důležitém tématu. Vidím, že Jistě jste si všiml, že z naší strany budete mít mnoho podpory, neboť skuteč, pouze skutečné oběhové hospodářství jak si oživí princip udržitelnosti a já si myslím, že to můžeme všichni pouze podpořit. Mám takovou explicitní otázku, týká se to odpadů. E, jak vypadá to kritérium množstevní, které jste tady navrhl? Znamenalo by to například, že hotely či další restaurační podniky byste z tohoto typu odpadu vyjali, že tedy transport toho odpadu by nedělali obce jako do posud, ale museli by to dělat soukromé firmy, což by vedlo ke zvýšení poplatků. A já si nemyslím, že by bylo smysluplné ten stávající velice dobře fungující, tuto stávající dobře fungující koncepci měnit. A druhá otázka, tady bych ráda věděla, jak vypadají tam množstevní omezení, za to má nějaký důvod. Nebo proč jste to zavedl, jakou úvahu jste měl a dále bioodpad. Tady je důležité, aby se odděleně spíraly biologi, bioodpady, biologické odpady a další. To je velice dobrá zásada. My v Rakousku se nám podařilo velmi tímto způsobem snížit objem odpadu na skládkách, ale tady je důležité i to, aby i biologicky odbouratelné plasty se počítaly eh, za bioodpad Ovšem eh, eh, nesmí se jaksi spírat eh, dohromady s všemi typy bioodpadů, neboť se dají spalovat při jiné vyšší teplotě, což je relativně velmi složité, takže se ptám, zda zvažujete jít nějakou cestou, která bude praktičtější. A když se hovoříme o oběhovém hospodářství, prosím vás, snažme se byrokraty zredukovat byrokracii, zredukovat se možná nejvíce, protože v podnicích to pak vede k obrovským problémům, ale jinak děkuji mnohokrát a s naší podporou počítat můžete. Děkuji a není pan Leinen. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo Katajnene. Já vítám váš apel na to, aby koncepce objevového hospodářství se dostala na mezinárodní úroveň. Příští týden eh, eh, jsem pozván do Číny, abych tam hovořil o běhovém hospodářství v Evropě. Moje otázka. Existuje něco, tako, něco takového jako klimatická diplomacie? A eh, tedy to existuje a existuje něco i pro oběhové hospodářství, oběho, ob, hospodářství, protože budeme potřebovat jednou nějaké standardy pro oběhové hospodářství. Někteří kolegové také již zmínili to, že potřebujeme soukromé investice. Jak tedy eh, je podporovat? Já myslím, že potřebujeme zde politiku cukru a byče. Tak proč neosvobodit třeba recyklované výrobky z recyklovaných materiálů od DPH? Něco podobného. Děkuji. Pan Demesmaker nyní. Dank u wel. Eh, wel meneer de commissaris op. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu komisaři. Prvního března jsem se účastnil debaty s Evropskou komisí, šlo tam o řešení ekologická a hovořilo se o tom, bylo tam vysloveno přání v tom smyslu, že by bylo vhodné nějakým jiným způsobem upravit eh, situaci zdrojů. Momentálně spotřebováváme obrovské množství surovin a skutečně potřebujeme přejít k oběhové ekonomice. Je to důležité nejenom pro přírodu, ale také pro evropskou ekonomiku, aby byla i nadále konkurenceschopná sice existují vědecké úvahy, v tomto smyslu i socioekonomické úvahy, které jdou cestou změny paradigmat, ale závisí to na konkrétních krocích a proto se vás ptám, jak chcete přispět k tomu, přispět k tomu, abyste zdůraznil význam změny paradigmatu v Evropě, tedy zcela konkrétně, co hodláte učinit pro to, abyste eh, prolomil tu izolaci mezi jednotlivými odvětvími, aby skutečně všichni spolupracovali a byli disciplinovaní. Jak, jak můžeme ještě více využívat ekologická řešení a dále chci říct, že tato změna paradigmatu vlastně přímo souvisí s agentou 2020 pro udržitelný rozvoj. Jaké kroky plánujete pro to, abyste realizovali agentu agendy 2020 a jak propojíte strategii 2020 s oběhovým hospodářstvím? Děkuji. Pan Křip. E, já, e, poněž pan, paní komisařu, vzpomínám. Děkuji, pane komisaři. Hovořili jste o tom, že jedna z prvních iniciativ v oblasti oběhového hospodářství se bude právě týkat e, zpracování odpadu. Například jedná i o kadmium a o celou řadu dalších velice komplexních látek. Potřebujeme také dostatečné informace od eh, tohoto sektoru, protože pokud eh, ty cíle budou příliš vysoké, příliš ambiciozní, tak pak eh, nebude možná to odvětví schopno ty hodnoty dodržet, například co se týče produktů, které obsahují kadminum. Ano, jde o to, aby cíle byly ambiciozní, to jistě ano, ale musí být realistická. Musí být realistické tak, aby bylo možné vyvinout vhodné řešení a ta kritéria naplňovat i v praxi. Recyklace. Úroveň recyklace u plastu. Tady bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s polymery a recyklací. Tam je ta hodnota v podstatě nulová. Existují také toxické druhy odpadu. Jak to tedy vypadá? Je to zohledněno recyklace plastů? Zohledňují se toxické vlastnosti plastů při recyklaci? Jak se komise staví k této otázce? Zohledňuje to či ne? A ještě několik slov ke struktuře odpadů. Tady jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Například v Polsku, jak vypadá polská struktura odpadu? Máme tady průmyslové odpady, ty by mohly být využívány v energetice. A pak je tady veškerá, jsou zde veškeré ty další druhy odpadu. Je tedy chválihodné, že máme ambiciozní cíle, ale na druhou stranu jde o to, abychom například cíl v oblasti organických odpadů, bioodpadů. Když se o tom hovořilo. Stavíme se k tomu dobře. Jak to tedy vypadá? Máte přehled o jednotlivých typech odpadu, o tocích odpadu, někdy je tatáž látka deklarována jako odpad a e, někdy jinde například ne. Takže tady je třeba i zohlednit e, to, aby se uplatňovalo všeobecné nařízení. A pak je třeba také si uvědomit, že ne všechny odpady můžeme použít pro recyklaci. Takovýto přístup, myslím, by umožnil všem subjektům i kom, obcím, aby se účastnili oběhového hospodářství. Jde mi o to, aby cílů bylo dosaženo jistě. Děkuji. Děkuji paní Širia Pirke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. V Nizozemsku se stavíme velice pozitivně k jako oběhovému hospodářství a také já to považuji za pozitivní a mělo by se tady skutečně něco udělat. Snažíme se o to, ale podniky dnes vůbec nevědí, v jakém směru mají pracovat, jak to vypadá. Tady si myslím, že třeba ještě vysvětlení. My jsme celá léta čekali na toto nařízení o hnojivech. Eh, vy jste se pustili do práce, méně fosfátu, čistší voda, ale včera jsem z kruhu komise slyšela, že přeprava z jedné země do druhé není povolená. No tak jak toto je, můžeme vyřešit? Za druhé, právě se hovořilo o plastech v moři. Existuje velký nizozemský podnik a tyto lodě sbírají ten plastický odpad. To jsou všechno pozitivní akce. Je to známo? Víte o tom? Pak se hovořilo o Číně. Jeden kolega eh, upozornil na, na DPH, která snad má být nulová Mm, to je také něco pozitivního. A na závěr jste hovořil o plítvání potravinami při spotřebě jídla. No taky závisí na tom, jak se s tím nákládá v hospodářství a jak se vaří. Jídlo, které zbyde, se přece nemusí vyhazovat. To by mělo být zahájeno v malém i na lokální úrovni. To nemusí být všechno vysvětlováno v legislativě. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, pane místo předsedo. Mám tady dvě témata. Ano, již teď je březen a některá opatření jsou uhlášena na rok 2016, tak se ptám, jak to pokročilo. A v tomto duchu by bylo zajímavé, abychom měli nějakou stránku, webovskou stránku, aby občané a ti, které to zajímá, aby zjistili, jak se pokračuje a v těchto společných aktivitách. Potom by mě zajímalo, tedy e, zásadní bude propojit stávající a budoucí opatření, například tedy ecolabel, tedy ozna, e, označování výrobků podle toho, jak jsou ekologické nebo ne, tedy pozor na to nevytvářet nové normy, které by nebyly koherentní s tím, co máme. A konkrétní témata, která zmínili kolegové, boj proti mrhání potravinami podle přesné, jasné definice, eh, samozřejmě bez přesné definice nebudeme schopni vyhodnocovat pokrok a bojovat efektivně. Můžete nám říct si více, jak jste na tom s zavedením společné metodiky? Vy jste hovořil o otázce eh, eh, o vyhodnocování těch objemů. Je třeba mít definici, co to je mrhání potravinami. Jakový jednoduchý případ? Případ jablek. Hm, hm. E, které obsahují třeba mikrotoxíny a které jsou nevhodné spotřebě. Máte dvě možnosti. Buď navrhnete definici e, z pohledu e, potravinového, takže je to vlastně odpad, takže spadá do definice mrhání potravinami, anebo budete mít širší definici, to znamená, nelze je jíst, ale lze je používat pro účely biomasy, tedy produkovat z toho bioplyn. A již to není odpad není to mrháním vlastně, takže jde o hierarchii odpadů, kterou třeba stanovit, to je také důležité. A kromě toho, v některých členských státech, eh, Itálie, Francie, Dánsko, se začíná hodně mluvit o mrhání potravinami a bylo by zajímavé, abychom si vyměňovali eh, zkuš dobré zkušenosti eh, zapojení dotčených Mm, organizací. Nakonec máme zde národní iniciativy a mm, ale ve třech plánech Evropa má důležitou roli. Za prvé udržitelné e, cíle do roku 2030, potom harmonizovat aplikaci evropských pravidel a především myslím tady na ty potraviny a jak jsem říkala předtím, e, je to otázka že bychom měli eh, si stanovit jasnou hierarchii odpadu na evropské úrovni. Potom závěrem ještě úvaha, jedna úvaha spíše obecného charakteru ve světle eh, zájmu zde ve výboru a ve světle důležitosti tématu je velice relevantní, abyste abychom dostali konkrétní informace o tom, jak eh, to vypadá s plněním vašeho akčního plánu, aby to dostal Evropský parlament. Thank you very much. Děkuji. Nyní jsme uzavřeli seznam řečníků, takže dáme slovo místo předsedovi, aby odpověděl. Děkuji. Slyšeli jsme pár otázek na které asi nejsem schopen poskytnout konkrétní odpověď, to bych musel dělat, že od, dělat, dělat jenom, že odpovídám, ale nejsem schopen poskytnout odpověď. A začal bych tedy, paní Grostet, ocelářský průmysl eh, spotřebovává hodně energie, to je pravda. To je pravda. Hodně firm ale zredukovalo spotřebu energií, protože k tomu byly vlastně nuceny. Ale samozřejmě máme firmy, které jaksi eh, nespotřebovávají tolik energií, takže tady jsou velké rozdíly. A i vzhledem k cenám energií v různých členských státech. V některých státech se hodně zdaňuje energie, což znamená, že například elektřina je velice drahá některých státech, což může dělat problémy s konkurenceschopností. Ale hlavní problém v oceli je, jsou, to jsou to ty čínské kapacity, které jsou dvakrát větší než celá produkce evropské ocely. To je hlavní problém. Eh, on SME. Pokud je o malé střední podniky a objevové hospodářství, ještě asi všechny, které zajímá toto téma, tak my jsme k tomu přijali sdělení a toto téma také i mm, budeme e, e, reflektovat v našich e, nástroj, obchodních nástrojích. Aby ty obchodní nástroje budeme modernizovat co nejdříve v tomto smyslu. Potom, jak vytvořit trh proto, aby malé střední podniky také mohly poskytovat výrobky eh, napojené na oběhové hospodářství. Já myslím, že Evropská unie může poskytovat odbytiště, no, ale je to spíše otázka eh, osvěty u spotřebitelů, aby věděli, co je udržitelná eh, produkce, oběhové hospodářství. Ale co můžeme my udělat z Evropy? evropské úrovně použít, využít regulační pravomoce, tak jako například, když máme ty energetické štítky, tam jsme šli touto cestou a mohli bychom rozšířit ekodesign. Když ten spotřebitel si začíná vybírat různé výrobky, tak vlastně již tam eh, to vytváří mm, to místo, eh, to odbytiště. Já jsem ve Švédsku mm, diskutoval sedím mladým podnikatelem, který vyrábí oděvy, velice stylové oděvy z recyklovaných vláken. A když se vám již eh, nelíbí ty oděvy nebo se roztrhají, tak je můžete buď opravit, anebo je vrátit do obchodu a vlastně použít, já nevím, použité sako nebo džíny v tom obchodě zpátky a to, a to je ve Švédsku teď modní trend. all the problems. But sometimes we have to be very humble and say that, okay. Někdy my politici eh, říkáme, my ne, nejsme schopni vy, vyřešit všechny problémy, ale můžeme vytvořit lepší prostředí, ve kterém potom lidé e, e, mohou e, přijímat e, um, uvědomělá rozhodnutí. Proto ekodesign je tak důležitý. Také i pro ty malé střední podniky, které jsou ochotny vyrábět něco z těch sekundárních materiálů, z druhotných surovin, především plasty. Tady máme ten problém s přeshraničním obchodem, protože plasty se klasifikují jako odpad. Oběhové hospodářství je otázka vnitřního trhu také. Jak země mohou zlepšit své hospodaření s hospodem? Tady je jasný závazný cíl, který doufám přijmou zákonodárné orgány a také máme průběžné cíle a ty země, které jsou ve skluzu, nebo které z nějakých důvodů nejsou schopny jít rychle tak, jak by měly, tak zde komise, eh, komise hm, požádá je o předložení plánu, aby vysvětlili, jak ty cíle budou plnit, jaká bude časová osa, což nám umožní potom pomoci těmto členským státům, aby Mm, se inspirovali těmi nejlepšími zkušenostmi třeba z jiných států a my je budeme šířit, ty, tyto nejlepší e, zkušenosti. Po, pokud se nám podaří e, dohodnout se na tom odpadovém balíčku co nejdříve, tak potom Evropa na tom bude úplně jinak s recyklací než teď. A s tím, že odpad se ukládá pořád na skládkách. Hodně slýchávám jak v komisi, tak i zde v parlamentu o tom, že bychom měli být ambicioznější. Já mm, chci být tvořilý a řekl bych, já už jsem trochu alergický na toto slovo, abychom byli více ambiciozní. Já chápu, ale já bych chtěl se zaměřit na implementaci, na realizaci našich rozhodnutí a pragmaticky jít po výsledcích. Balíček objevu hospodářství, jak ho navrhujeme, to je dobrý začátek. To nezmění celý svět. Pro mě je to dobrý začátek. My se snažíme tady pokrýt celý ten cyklus, celý ten kruh ekodesign, směrnice o ekodesignu. Jak lépe ji využít? Já chci vidět výsledky pokud jde o cíle ukládání na skládky, chci vidět cíle o tom, jak rychle se nám podaří vytvořit jednotný trh s odpadem, plast, plasty, s plastovým odpadem a tak dále. Takže zaměřme se na výsledky. A jakmile uvidíme, že se nám ty cíle daří plně, taky budeme zvyšovat. Tu lačku budeme zvyšovat každý rok. Eh, to není zatím kompletní balíček, i když i tak je dost komplexní. Zaměřme se tedy na výsledky. Já chápu, cením si toho, že chcete, abychom byli ambicioznější, ale snažíme se implementovat to, to co již máme. Eh, eh, cíle eh, účinného nakládání se, se zdroji, se surovinami a tyto cíle, ano, Tady diskutujeme s Eurostatem vůbec, jak vytvářet databázy co chtít po členských státech, jaké jsou ty správné ukazatele. Toto jsou, e, to je důležité. Samozřejmě data, to je klíčová infrastruktura pro to, abychom, e, to je jako, jako široké pásmo, pokud chcete <clears throat> vytvářet novou digitální ekonomiku, tak musíte mít přístup k širokému pásmu. To tež platí, protože pokud chceme vědět, kolik z přírodních zdrojů surovin používáme, tak potřebujeme tuto databázi. A na tom pracujeme s Eurostatem. E, ty odpady e, z hotelu třeba. Většinou e, to jde třeba na municipální skládky nebo tedy do těch zařízení, kde se zpracovávají odpady. Hotelový odpad je považován za komunální odpad, ale podniky včetně cestovní ruch, cestovního ruchu, by eh, podniky by měly eh, akceptovat nové prostředí nakládání s odpady, to znamená změnit své praxe, postupy a redukovat odpad a pokud ten odpad je vždycky nějaký bude, tak ho recyklovat maximálně, co to půjde. Samozřejmě to bude mít určité náklady podle toho, jaký podnikatelský model si kdo zvolí obyhové hospodářství zdali má mezinárodní dimenzi. Velice zajímavá otázka. Já nevím, ještě jsem o tom neslyšel. Ale v Číně je obyhové hospodářství velice zajímá. E, mají i své cíle, mají pětiletý plán. A naposledy, když jsem tam byl, tak jsme diskutovali o investicích, ale také o oběhovém hospodářství. E, je zajímá, co dělá Evropa. A tady v tomto hledu by nás mělo zajímat, co dělají v Číně. Já jsem pochopil. Z dlouhodobého pohledu bychom měli více se harmonizovat eh, a přijímat více harmonizované standardy celosvětově. Soukromé investice. Jaké motivace, jaké pobídky mm, mm, možná regulační pobídky jsou lepší než daňové pobídky. Ty jsou vždycky problematické na evropské úrovni když změníte eh, nějak, regulace, předpisy, tak mm, to donutíte firmy měnit podnikatelské modely. Hnojiva. Náš návrh je pořád otevřený. Navrhneme eh, snížit úrovně kadmia, významně snížit tyto úrovně. My chceme vytvořit stejné podmínky pro ob, ob, eh, obnovitelné, tedy pro hnojiva vznikla recyklací, bioprodukci a tak dále. Nevím, zda je to příliš ambiciozní, či nikoliv. Návrh bude kompromisem v komisi a poté se to dostane na stůl eh, legislativních orgánů. Nám jde o to vytvořit nový trh pro eh, tento typ hnojiv Eh, otázka eh, eh, odpadu. ze se snažíme určitou symbiozu v průmyslu, protože je zajímavé, jak ty průmysly používají odpad. Třeba máte nové firmy, které přichází na trh a které hlavně používají odpad jako surovinu. Takže to bude asi podnikatelský model budoucnosti. Nemáme moc času, takže tady bych skončil. Děkuji. Děkuji za vaše názory a otázky. Budeme určitě pokračovat v těchto diskuzích. To je pro nás velice cené vyslechnout si, jaké jsou priority vašeho výboru a členů něm. Děkuji. Thanks. Musím poděkovat místo předsedovi Katajnenovi za to, že přišel a děkuji také za e, užitečné a kompletní odpovědi, kterých se nám dostalo po, té, po tom dlouhém seznamu otázek. Děkuji a budeme pokračovat velice rádi v tomto strukturovaném dialogu. Děkuji.